schválíme tento zápis, potom budou tyto změny přijaty. Konečný návrh pořadu jednání, tak jak byl přijat konferencí předsedů ve čtvrtek 2. 22. září tohoto roku, v souladu s článkem 137 byl rozdán. Se souhlasem politických skupin bych navrhl následující změny. Středa. Pokud jde o ústní otázku radě a komisi týkající se směrnice o službách, číslo 0108 lomeno 2009, která odkazuje na profesionální kvalifikace. Tento bod se schazu, stahuje z pořadu jednání. Dále zpráva paní Fajon týkající se třetích zemí, jejichž občané musí mít víza ve chvíli, kdy vstupují do Evropské unie a seznamu třetích zemí, jejichž občané mají výjimku z těchto požadavků. A tato zpráva byla přesunuta na dnešní večer a bude se o ní jednat po jednominutových projevech. Dále zde máme prohlášení komise o politické situaci v Hondurasu s ohledem na volby 29. listopadu 2009. Tento bod bude pozměněn následujícím způsobem. Prohlášení komise k politické situaci o Hondurasu. A to bude tedy název. Zítra promiňte, ano, dostanete slovo, jakmile eh, řeknu změny na zítřek. Dále, zítra eh, návrh usnesení výboru pro zaměstnanost o programu Progress pro rok 2010 a seznam aktivit v jednotlivých sektorech. tomto návrhu se bude hlasovat eh, zítra. Pan Kasulides má nějaké připomínky? EPP e nesouhlasí se změnou jména, které bylo na pořadu jednání, pokud jde o Honduras. Název ve kterém se zmiňuje datum 29. listopadu jako datum voleb, byl vymazán. Ale datum voleb je nesmírně důležitou součástí této diskuze, takže by toto datum mělo být v názvu zmíněno. Ano, podle jednacího řádu, pokud existují námitky k navrhovaným změnám, a pokud s tím souhlasí politické skupiny, potom bychom měli hlasovat. V tom případě eh, bych se chtěla zeptat, jestli někdo chce podpořit tento návrh, návrh pana Kasulidese. A jestli se někdo chce vyslovit proti tomuto návrhu. A v tom případě tedy budeme hlasovat. A pokud nikdo nemá námitky, chce někdo něco říci pro nebo proti? Nikoli, takže můžeme hlasovat. Ne, hlásí se někdo? Ja, danke. Ich möchte mich... Děkuji. Já bych se chtěla vyslovit pro zachování nového návrhu. Je jasné, že vyjednávání v Hondurasu zkrachovalo. Neexistuje žádný společný návrh pro volby. Tyto volby jsou nelegitimní, protože současný prezident se dostal k moci pučem. Z tohoto důvodu eh, navrhuji, abychom podpořili eh, návrh, eh, původní návrh, který nám byl předložen. Děkuji. Bene. Ci sono, c'è un altro... Výborně. Ještě někdo chce něco říci? Pan Pitela. Mohu dát slovo jenom jednomu řečníku? Mnohokrát děkuji. Pane předsedo, prosím mikrofon. Okay. Jaz se zelo zavzemam za to. Děkuji. Já bych navrhoval, abychom neměnili návrh pořadu jednání. Já jsem byl členem delegace EPP, která cestovala do Hondurasu. Měli jsme příležitost zhodnotit situaci na místě. Domnívám se, že je eh, ironické, že bychom si mysleli, že volby v listopadu se budou konat kvůli tomu, co se stalo v červnu. Ne, tyto volby byly svolány eh, o půl roku dříve a tyto volby nemají co dělat s tím, co se stalo poté, co byly volby svolány. Myslím si, že volby 29. listopadu jsou součástí řešení, nikoli součástí problému. Takže všechno hovoří proto, abychom ponechali pořád jednání tak, jak je a abychom tak podpořili demokratický výbor v Hondurasu v budoucnosti. Děkuji kolegové. Slyšeli jsme tedy námitky týkající se původního návrhu BIRA. Slyšeli jsme námitky ze strany politických skupin, měli jsme zde dva různé názory. Nyní tedy hlasujeme, abychom zahrnuli pozměňovací návrh do pořadu jednání. Měli bychom tedy odstranit odkaz na volby 29. listopadu 2009. Ti, kteří to chtějí odstranit, tu, tento odkaz. Kdo je pro? Je Kdo je proti? Prego. Ano. Okay. Hlasujeme. Hlasujeme o návrhu Byra, který vyžaduje změnu pořadu jednání a vyžaduje odstranění eh, slov před volbami konanými dne 29. listopadu 2009. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že to bude muset překontrolovat. Prego. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, mám tady faktickou poznámku. Já nemám sebou svou kartičku, protože se nepočítalo s hlasováním eh, v tuto chvíli, tak já prosím Prosím, zaznamenejte můj hlas pro to, aby eh, zůstal program tak, jak byl. V tomto případě mě bohužel stroj a počítání automatické nemůže nahradit. Kolegy, per tutti coloro che hanno lo stesso problema. Vážení kolegové, ti z vás, kteří mají stejný problém, eh, prosím vás, eh, neříkejte mi každý, že nemáte kartičky. A my si zkrátka poznamenáme u každého, jak chcete hlasovat. Ale bohužel tyto hlasy nemůžeme počítat. Mohou být zaneseny do zápisu, ale nemůžeme je zahrnout do sčítání hlasů. Měli byste mít hlasovací karty sebou vždycky, protože hlasovat se může kdykoliv. Takže nyní hlasujeme. Nemůžeme o tom mít rozpravu, vážený kolego váš záměr hlasovat bude zanesen do zápisu. Takže kdo je pro návrh? Elektronické hlasování. Za, zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni? La votazione chiude. Ukončuji hlasování. Hlasovalo 252 hlasů, 109 pro, 142 proti, jeden hlas se zdržel. Takže ten, tato část pořadu jednání zůstává nezměněna. Allora, interrompiamo la seduta, siamo stati troppo veloci. uděláme krátkou přestávku, protože jsme byli příliš rychlí a bude několik minut přestávka a poté začneme diskutovat o prohlášení Rady a komise podle pořadu jednání. No,